týden, která se týká evropských environmentálních a hospodářských účtů. Je to jenom drobná změna v našem jednacím pořádku. Náš eh, jednací pořad byl tímto způsobem schválen. Dámy a pánové, teď se dostáváme k prvnímu bodu našeho jednání. Prvním bodem je prohlášení předsedy parlamentu na památku o výročí deportace obyvatel pobaltských států v roce 1941, po čem čemž se uskuteční stručná rozprava, již se zúčastní zástupci politických skupin. Ti se k tomu eh, vyjádří, nepochybně řeknou několik důležitých eh, vět. Dámy a pánové, vážení eh, přátelé, v tomto měsíci si připomínáme 70. výročí masové deportace obyvatel, které uskutečnil Sovětský svaz. Eh, z pobaltských států. Tyto deportace, deportace, deportace směřovaly k tomu, aby obyvatelstvo ehm, Litvy, Lotyšska a ehm, ehm, Estonska se zbavili svých elit, aby byli zbaveni elit, zejména zástupců politiky, vědy, kultury a také, aby byli vyloučeni ti, kteří byli známi jako ti, kteří měli eh, volné myšlení. Pamatujeme si tedy na eh, oběti sovětského teroru. Je to naše společná povinnost a musíme všichni také zcela jednoznačně odsoudit odsoudit totalitární systém a zločiny, jež se dopustili jeho lídři proti lidskosti. Eh, trp- eh, utrpení národu Lotyšska, Litvy a Estonska je naplnili odhodláním a silou a proto o půl století později se dostali volnými a dostali se do sjednocené Evropy. Také 22. června, neboli za dva týdny uplyne 70. výročí útoku hitlerovského Německa na sovětský svaz, což znamenalo zase přerušení aliance a tajné eh, eh, smlouvy mezi Hitlerem a Stalinem a rozdělení Evropy. Tudíž máme období velice důležitých výročí evropské eh, paměti, ale určitě se to týká zejména našich kolegů z Lotyšska, Litvy a Estonska. A toto výročí svědčí o tom, že Evropané jsou to překonávat obtíže, že jsou to překonávat obrovská napětí. Proto jsme velice rádi, že naši, naše kolegyně a kolegové jsou jsou právě dnes zde mezi námi. Rád bych teď požádal zástupce jednotlivých politických skupin o stručná vyjádření. Pan Tune Cannon, prosím. Děkuji bardzo. Velice děkuji. Eh, děkuji za tato eh, laskavá slova solidarity. Právě před 70 eh, lety zhruba 50 obyvatel Litvy, Lotyšska a Estonska bylo brutálně deportováno ze svých domovů v pobaltských státech okupovaných Sovětským svazem. Když porovnáme toto číslo 50 tisíc Eh, s 5,5 miliony, které činilo celkové obyvatelstvo pobaltských států, což je málo proti Spojeného království nebo Francie. Znamenalo by to uměrně zhruba 442 tisíc občanů, kdyby ve stejném proporci byly deportováni ze Spojeného království nebo 363 tisíc, pokud by to bylo z Francie. Eh, naštěstí eh, v těch státech k tomu nedošlo. Již v květnu roku 1941 sovětské vedení se rozhodlo provést čistky v Litvě, Lotyšsku a Estonsku a zbavit je proti sovětských elementů. Jak už řekl pan předseda, dělal to, eh, chtěl zbavit tyto národy politických a ekonomických elit. Eh, v dobyčích nákladácích je odvezli na Sibiř a na daleký eh, sever, kde byli vystaveni hladu, e, zimě a museli nuceně pracovat a také byli odloučeni od svých rodin. Ženy se dostaly do zajetických táborů a mnozí byli také, e, mnozí zahynuli, byli popraveni, takže mnoho jich e, se nevrátilo. A znamenalo to opravdu zničující ránu vůči demokratické společnosti. Toto nediskriminující násilí znamenalo obrovské eh, psychologické trauma, což se projevilo v tom, že dlouho přetrvávaly strachy, že se potlačovaly city, že byla cenzura a vedlo to k tomu, že lidé si mysleli, že spravedlnost už nikdy nezvítězí. Eh, Sergej Kovaljov, který získal eh, Sacharovu cenu, nemá pochybnosti o tom, že v moderními slovy řečeno jednalo se o zločiny proti lidskosti. Proto vzpomínka po 70 let letech na tuto deportaci je příležitostí k tomu, abychom si hluboko uvědomili a vy, abyste si uvědomili, že vaše minulost je naší minulostí a naopak je třeba si uvědomit, k čemu došlo v roce 41, že to byl zločin proti lidskosti a mě, že je to součást naší společné evropské historie. Vážení kolegové, dovolte mi, abych vám všem poděkoval za vaši pozornost, za vaši solidaritu poděkovat za to, že národy boltských zemí se dočkali toho, v co tak dlouho doufali. Děkuji. Děkuji bardzo. Srdečně děkuji. Nyní pan Hanes Svoboda za socialisty a demokraty v Evropském parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Um, milý kolego um, Kelame, vážení kolegové z uh, pobaltských zemí, vážení kolegové, když dnes uvažujeme o těm, tom výročí deportací a odsunech, tak si musíme uvědomit, že se jedná o nejtemnější okamžiky evropských eh, dějin. Minulé století bylo právem rovněž prohlašováno a nikoli bezdůvodně za století odsunu. Bylo to nelidské zacházení s nevinnými oběti a než vše uvidíme v kontextu sovětské politiky, tak si uvědomíme, že se jedná o stalinismus a Rusko nesmí vidět naše připomenutí si těchto událostí jako útok na sebe, nýbrž jako na uh, proces, kdy si snažíme připomínat dějiny jako proces slunce a stínu. A stejně jako musíme uvažovat o ob, obětech z pobaltských zemí, tak si připomínáme i oběti v Arménii i um, na eh, různé konflikty a mm, zbrojné střety mezi Tureckem a mm, Arménií a Řeckem. Nejen eh, komunistický režim, ale rovněž i nacistický režim se dopouštěl zločinů a rány se nezacelovaly a naopak byly znovu otevřeny při eh, válce v Jugoslávii. Rovněž i koloniální mocnosti a jejich eh, zacházení s koloniemi bylo poznamenáno odsuny a odsuny musíme u nich zcela jasně nejen konstatovat pravdu, ale rovněž zcela jasně jmenovat vyníky, jako například dnes Radko Mladiče. Jasným příkladem je jednání Evropského parlamentu, který se zná a uznává, že ještě eh, evropské sjednocení není um, nedoběhlo celkově, není završeno, což pomůže nejen nám, ale rovněž eh, poukáže na oběti těchto mnoha odsunů. Mnozí politici, jak z východní, tak ze západní Evropy, se e, zabývají e, touto problematikou. Připomeňme si e, na e, porozumění a smlouvu mezi prezidentem Pašněvským, která byla podepsána nedávno v domu a rovněž nezapomínejme na případ Romů či e, eh, saudsko-arábských e, eh, e, eh, přístupů k uprchlíkům. E, to, že Evropa už mnohého dosáhla, nesmí znamenat, že se vracíme k nacionalismu či zavíráme oči před deportacemi, před odsuny. Musíme se znát k tomu, že jedině celoevropské sjednocení může vést k politice, která překoná ta neštěstí, jež poznamenala minulé století století. Nesmíme nikdy zapomenout, k čemu došlo před, v průběhu a po druhé světové válce. Vždy eh, musíme eh, ctít eh, paměť společné Evropy a i zde si ji neustále připomínat. Děkuji, pane místo předsedo. Nyní pan Neonidas Donsky, to je skupina ALDE. Prosím. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, eh, deportace občanů pobaltských států v roce 1941 patřili k nejdramatičtějším a nejtragičtějším událostem minulého století. Znamenali obrovskou ránu eh, jak občanské společnosti, tak i politické požadavkům těchto tří zemí, eh, uvrhly tyto tři malé státy do izolace na půl století a tato byla ukončena až v roce 1990, kdy eh, jsme mohli znovu hovořit o novém dějinem přelomu. Ale až v roce 2004, kdy se tyto země staly součástí Evropské unie, můžeme říci, že ty události byly eh, správným způsobem zhodnoceny a uznány jako součást eh, minulosti. Občané, jež byli deportováni proti své vůli, byly zároveň jasným znamením, znamením toho, že právě Stalin převzal vládu nad těmi zeměmi a že eh, vtiskl své svůj styl těmto zemím. Dnes, pane předsedo, nelze zapomenout na eh, skutečnost, že 70. výročí těchto odsumů a to, že nám zůstává tato skutečnost i nadále v paměti, eh, je znamením toho, že Evropa ctí i minulost a ctí i oběti této minulosti. Děkuji. A nyní pan eh, Zile za konzervativci a reformátory. Děkuji, pane předsedo. Přesto, že e, odsuny a deportace občanů pobaltských států v červnu e, roku 2009 a 25. E, března roku 1949 byly eh, obrovským ponížením pro celý národ. Lidé byli vysíláni na smrt. Neznamená, eh, znamená bohužel to, že si nyní připomínám toto výročí, že ještě ne všichni v Evropě eh, si uvědomují to, že nejen Hitler páchal genocidu, že to byl i Stalin a že Bohužel musíme říci, že v určitých politických kruzích lidé hovoří, že Stalin nelze, Stalina nelze srovnávat s fašismem a že je nesprávně posuzován, což má samozřejmě spíše depresivní eh, dopad či eh, komentáře v eh, pobalských zemích eh, proč, ptají se, musí naše národy stále ještě naslouchat eh, moskevské verzi dějin, že něco takového jako okupace po Baltí nikdy neexistovalo, že něco jako pakt Ribbentrop-Molotov, tento tajný pakt vlastně nikdy neexistoval, právě tento pakt jehož výsledkem byla válka a zabrané území eh, pobaltských států v roce 1940. Proč stále ještě musíme poslouchat, že ehm, tato etapa dějin znamenala osvobození pobaltských států. Já jsem vděčný právě Evropské unii za to, že dělá, co může, aby eh, dále pátrala po eh, dalších podrobnostech těchto zločinů, tak abychom mohli s čistým svědomím odsoudit všechny totalitární zločiny. Děkuji, kolego, a nyní pan Franz Obermeier, eh, nezávislý. Děkuji, pane předsedo. Tady si Hitler a Stalin rozdělili své strategické zájmy v Evropě a pro Pobaltí byly tyto důsledky katastrofální. Už brzy eh, dojde k deportu. 13. a 14. červnu došlo k prvním masovým deportacím bez varování, eh, bez eh, jakéhokoliv signálu byli lidé takto vyhnáni ze svých domovů. Evropský parlament prohlásil deportace za, za trestný čin proti lidskosti a 14. červen je eh, památným dnem v příslušných zemích. V Evropě a také na celém světě 14. červen budí pozornost. Velmi často se zapomíná na utrpení malých zemí a národů právě, eh, které kdysi patřily do Sovětského svazu. Děkuji vám, kolego, za vaše vyjádření a tímto uzavírám tuto část rozpravy. Dalším bodem pořadu jednání je zpráva pana Leinena týkající se evropských environmentálních hospodářských účtů. Já se nyní obracím na pana zpravodaje Jo Leinena, aby se vyjádřil jako první. Prosím. Já. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, kolegyně a kolegové. Dnes tady budeme jednat a zítra